Díky paní Matera nejsem spokojena a já také nejsem spokojena. Já jsem očekávala lepší nebo větší pokrok, když jsem začala eh, pracovat jakožto komisařka, která má ve svém portfoliu genderovou rovnováhu ale musíme vzít v úvahu širší kontext, veškeré souvislosti, ve kterých žijeme. Někdo nazval eh, toto období, období nejistoty. Vidíme zde určitou nervozitu, nejistotu ve společnosti a v takové atmosféře lidé mají větší tendenci vracet se ke starým tradicím a k těm, ke, ke způsobu myšlení, který byl jaksi eh, osvědčený, že, praco, že fungoval tedy v býva, minulosti, takže toto období není příliš příznivé pro nové koncepty nový způsob myšlení, tak aby to bylo akceptováno širokou společností. Proto jsme hovořili o těch výsledcích, že bylo dosaženo malého pokroku, ale já jsem chtěla uvést toto jako jeden z důvodů, proč jsme dosáhli tak malého pokroku. Jenom eh, nedávno byla zvolena jedna vláda, které, myslím, to je to Maďarsko, kde není ani jedna žena, jak se zmínila paní Blinkeviču, teď je to Litva, kde není ani jedna žena ve vládě. A lidé v těchto zemích nebo ženy v zemích eh, je zde pomalu poměrně slabá reakce na to, jako by si to ženy neuvědomaly a někdy lidé nevyslovují to, co si o tom myslí, o této nerovnosti, že například není ve vládě žádná žena zastoupena. Takže musíme důvěřovat lidem v tom, že budou vyjadřovat, jak chtějí žít a já jsem byla například proti regulaci, která by nařizovala lidem, jak mají kombinovat, slučovat jejich role. Proto jsem byla spokojena s tou iniciativou ohledně rovnováhy profesního a rodinného života, který nabízí možnosti, který dává příležitost kombinovat eh, roli tedy ženy a muže pracujících rodičů. A já si myslím, že touto cestou by Evropa měla pokračovat nedis, netolerovat diskriminaci samozřejmě, toto je to bylo velmi zdůrazňováno, a pokračovat v inteligentní politice, kdy budeme kombinovat tam, kde bude potřeba regulace. Nemyslím si, že regulace tedy funguje všude, plus tedy poskytovat finance, školení a tak dále. A potom komentář na pana Jurka. Já vím velice dobře, co jsem řekla o istambulské úmluvě. My respektujeme právo některých států na ratifikaci nebo neratifikaci istambulské úmluvy. Já bych pouze chtěla zopakovat, že budu nadále vysvětlovat určitá nedorozumění a některé zavádějící argumenty ohledně výkladu Istanbulské úmluvy, protože myslím si, že je důležité pochopit, co ta úmluva je a co není. Pane předsedo, já jsem chtěla být stručná, Nicméně se mi to asi úplně nepodařilo. Já si myslím, že se vám to skutečně velice dobře podařilo. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste zde mezi námi a za vaše odpovědi. Tímto uzavírám rozpravu. Máme zde dva návrhy usnesení jeden z výboru FAM, jeden za frakci EKR a budeme hlasovat zítra. Takže tím se posunujeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je vaše otázka politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí. Autorka na této ústní otázky je paní Ajuto, takže prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, paní komisařko. Každý den tisíce žen bojují proti eh, rakovině, což je metla tohoto století, ale některé s odvahou stále pečují o své rodiny a chodí do práce i přesto všechno pro ně. A mm, eh, musíme zajistit eh, Eh, snaží přístup k preventivním prohlídkám i k léčbě. Eurostat každý rok nám prezentuje alarmující čísla. Jeden ze tří lidí eh, onemocní touto chorobou a eh, více než 600 tisíc žen umírá každý rok, ať je to třeba rakovina prostě rakovina dělohy. Víme, že, že nádory jsou devastující pro všechny, samozřejmě ženy muže, ale i bohužel děti, ale eh, to, co, eh, když to zasáhne nás, ženy, tak většinou naši ženskost a v podstatě eh, zabra, brání to, abychom se cítili nadále plnohodnotně jako ženy. Často to postihne naši reprodukci, reprodukční možnosti a má to velké psychologické dopady. To často se podceňuje vzhledem k, zá, k závažnosti té nemoci. A zde mm, ta mm, čísla nám ukazují, že v podstatě, že nám se daří překonávat tuto chorobu. 80% eh, žen, které onemocněly rakovinou prsu, tak přežije a vylečí se. Takže je to důležité, protože ty ženy pečují, musí pečovat o své rodiny a samozřejmě to mm, mm, se, se, se tedy, teď tam vývoj se hodně změnil, urychlil, protože jsou zde chirurgické operace, jsou zde eh, i chemoterapie, jsou zde, je zde ozařování a to, mm, a nemluvě o tedy eh, devastujících operacích, kdy dochází k úplné ablaci a podobně, to má velké psychologické dopady a proto je třeba, abychom měli různé programy, které vezmou do úvahy celou eh, škálu těchto problémů, které se schovávají za touto metlou. Eh, já chci zde zdůraznit eh, tři hlavní aspekty. První aspekt prevence monitoring a přístup k léčbě a je vysoká míra umrtnosti na nádory právě vzhledem k tomu, že často je eh, ten, se, to, se ta choroba zjistí až v pokročilé fázi, kdy již ta léčba není vlastně možná. Proto včasná diagnostika a to je, eh, tam je ta šance na přežití daleko vyšší. Proto je třeba mít dostupný monitoring, eh, dostup, dostup postupný screening, který musí být jak generický, tak i specifický. A prevence vím, že není snadná především, že eh, často eh, ty čekací doby jsou dlouhé, ty náklady jsou vysoké pro zdravotní systém, proto musíme mm, bojovat za zdraví, zdraví všech o to více. Dále za druhé specifická léčba potom, která je nutná. Zde hovoříme o chorobách, které často zasáhnou ženské orgány, ať je to děloha či prs, což postihne ženskost každé ženy. Ta léčba musí vzít do, úvaha, do úvahy, že se bude eh, dělat zásah na orgánech, které představují ženskost a tudíž je třeba vzít do úvahy i různé estetické aspekty, nejenom ty funkční aspekty a poslední aspekt. A zde bych ráda, abychom se trochu pozastavili, je to ten psychologický aspekt a aspekt pomoci. Zde je nutnost eh, i poskytnout adekvátní pomoc eh, ženám v okamžiku, kdy eh, došlo ke zhoršení vlastně stavu těla ženy kvůli chirurgickému zásahu, například, co zasáhlo eh, ty zásadní stránky naší schopnosti, reprodukční schopnosti s často nezvratným způsobem. A proto ta asistence, tedy psychologická asistence, je nezbytná v době tedy eh, operace, v době eh, léčby a to je, by se to mělo stát právem všech nechat ty ženy v tom samotné, to je pro ně ještě těžší vůbec, aby mohli plnit svoji roli manželky a matky, protože často tu roli nemohou přerušit kvůli nemoci. Závěrem bych chtěla apelovat na komisi, aby se zavázala, že připraví jednotnou evropskou strategii pro všechny členské státy prostřednictvím eh, programu screeningu, eh, prostřednictvím investic do výzkumu, do infrastruktury zdravotnických zařízení. Děkuji. Thank you, madam Ayuto. Děkuji, paní Ayuto. A nyní Eh, má slovo komisař Andrew Kaitis. Ehm, paní předsedkyně, děkuji všem hm, hm, poslancům za tuto velice eh, komplexní, složitou otázku. Takže já budu mluvit o něco déle než tři minuty, protože se musím věnovat eh, citlivým otázkám. Dovolte, abych poděkoval především paní Ajuto, že otevřela toto otázku eh, rakoviny žen eh, eh, v souvislosti s, s tématy mm, ženských práv. Ty statistiky jsou skutečně neuvěřitelné. Je to druhá nejčastější příčina úrovní, příčina úmrtí a stále se mm, šíří. Očekává se téměř 4 miliony úmrtí ročně. Ale není to jenom statistika. Rakovina poškozuje komunity, ekonomiku, zdravotnictví a tak dále. Je to první evropský program proti um, rakovině. Výzkum a veřejná politika vedly k efektivnějším eh, propagaci, lepšímu screeningu a léčbě. Jsem pišní na to, čeho jsme již dosáhli v boje proti rakovině. Legislativa o tabáku, karcinogenech, implementace národních plánů boje proti rakovině. To jsou některé příklady konkrétních úspěchů. Nebudu um, budu e, reagovat na konkrétní otázky. První o, otázka se týkala přípravy strategie na evropské úrovni. Komise a členské státy již spolupracují na národních plánech a aby pacienti, včetně žen, měli kvalitní programy. To bude obsahovat všechny aspekty ehm, cyklu boje proti rakovině, boj proti rizikovým faktorům, které způsobují rakovinu, prevenci a včasné odhalování rakoviny, ehm, rehabilitace pro přeživší a tak dále v roce 2017 e, veřejněn Evropský průvodce e, komplexní kontrolu e, rakoviny, včetně doporučení pro screening, integrovanou péči, následnou péči na komunitární úrovni, přeživší a rehabilitaci. Současně společné výzkumné centrum poskytuje doporučení které se týká celé um, um, kvantifikace v Evropě. Je to možné díky Evropskému informačního systému rakovině, které obsahuje data o počtech výskytů, úmrtnosti, počty přežitích. Je tady také Eh, snaha o eh, zlepšení eh, očkování, co se týče například papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. A tady musíme být velmi aktivní, protože jde o prevenci rakoviny. Od přijetí doporučení rady jsme byli svědky neustálého zlepšování v těchto oblastech. 27 zemí mají programy pro rakovinu prsu a 22 rakovinu děložního čípku. Je samozřejmě důležité, aby to byly všechny, ale je to více než eh, před deseti lety, kde to bylo 18 a 17. Hmm. Počet, eh, podíl žen, eh, které jsou předmětem screeningu, stoupl na 54 58 prevence je obtížné eh, dosáhnout jaksi motivace. Zvýšilo se to eh, z 54 na 60 To má velký dopad na mm, úspěšnost léčby a přežití, tedy včasné odhalení a efektivita léčby. Dále připravuje mm, komise standardy. Chci připomenout, eh, iniciativa komise Mm, poskytuje evropská doporučení, které se týká celého cyklu rakovinu prsu od screeningu až po eh, konečnou péči v posledním stádiu a jsou mm, přizpůsobeny různým uživatelům, tedy kvalitativní eh, eh, zajištění screeningu, které byly také aktualizována. Nejlepší praxe se musí rozšiřovat od implementace konkrétních řešení v členských zemích a tady děláme hodně, abychom, aby členské státy skutečně e, toto dělali. To mm, e, povede ke změnám. E, prevence nemocí, to vlastně staví mosty mezi znalostmi a praktickými řešeními. Tím, že se nabízejí konkrétní řešení, co mohou dělat nejlepší praxe na základě důkazu, která lze mm, transferovat a implementovat šíře, ši, v mm, širokém měřítku. Nový rámcový program pro výzkum v Evropě zavádí koncepci um, iniciativy mise, například rakovina u dětí, u dívek. Dále dělá komise eh, kampaně eh, mm, zaměřené na prevenci. Prevence je pilířem našeho úsilí. My víme, že prevence je lepší než léčba, ale jak to zajistíme pro veřejnost? Komise spolupracuje s členskými státy, včetně mezinárodními nich, eh, um, organizací, které prosazují implementaci Evropského kodexu proti rakovině. Tento kodex je jednoduchý a silný nástroj. Je tam 12 takových doporučení. Snižovat riziko, tabák, eh, omezování alkoholu a výživa a podobně. Takže velice jednoduché, ale velice jasné poselství. Dále organizované s programy streamingu, včetně rakoviny prsu a dalšího čípku eh, mm, očkování proti eh, žloutence typu B, poskytování informací srozumitelným způsobem. To je všechno zásadně důležité, abychom eh, ukázali, jak snížit riziko. Ale členské státy by měly dělat víc organizovat kampaně o veřejném prostoru, dostupné programy streamingu. Když jsem letěl, když lítám tedy z Bruselu do Polska, tak mm, e, e, jsou tam ženy na, vlastně v tom letadle informování, že mají možnost mm, podrobit se tomuto screeningu na rakovinu prsu. Ehm, kontextu evropských voleb toto by mělo být jedna z priorit. A také by to mělo být přítomné ve veřejné diskusi. My jsme dosáhli pokroku, ale musíme dělat víc v oblasti rakoviny. Musíme zlepšovat léčbu, péči o pacienty, musíme propagovat pozitivní životní styl, to je také pilíř, ale nikdo vlastně se nestará o ten integrovaný přístup boje proti rakovině. Dále eh, boj proti rakovině je součástí volebního manifestu, především prevence. Těším se na další spolupráci, abychom mohli eh, bojovat proti rakovině. Děkuji. Děkuji, pane komisaři za velice ucelený eh, výklad. Nyní bych eh, vyzvala kolegy, aby se snažili dodržovat eh, časové limity, protože jinak už jsme v pozdě. Takže dávám slovo paní Petir za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, je asi čtvrtina úmrtí v Evropské unii kvůli rakovině. To je opravdu otřesné číslo. Washingtonská univerzita zjistila, eh, že Chorvatsko patří k deseti zemím světa, kde je nejvíce úmrtí právě kvůli rakovině eh, v roce 2018 bylo konstatováno, že dva miliony nových eh, případů rakoviny prsu, což je nejčastější rakovina u žen a tři, třetí nejčastější eh, rakovina. Belgie je v popředí, co se týká eh, rakoviny prsu, potom je Lucembursko a Nizozemsko aniž by se tedy rozlišovalo pohlaví, národnost, sociální status a tak dále. Je důležité, abychom měli politiku prevence, která bude obsahovat také zemědělské venkovské oblasti. Je důležité, aby všichni pacienti a všechny pacientky tedy měli přístup k léčbě a ke screeningu. Je potřeba informovat rodiny, vychovávat je zaměřovat se na výzkum a definovat strategii, která bude založena na specificích žen a mužů. Je to společný boj a je nezbytná spolupráce na evropské úrovni a k tomu máme evropské fondy. Ale nesmíme zapomínat, že kompetence v oblasti zdravotnictví patří členským státům. Děkuji. Děkuji. Na dvě a půl minuty paní Borzan. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodajům za eh, toto, eh, eh, toto usnesení, které se týká velice důležitých témat. Milion 300 tisíc lidí v Evropě umírá na rakovinu, což je více než čtvrtina úmrtí. A nejčastější případy rakoviny jsou právě rakoviny prsu, kde je možnost přežití 80%, ale pokud bude zavčas detekována, musíme mít lepší kontrol, případ screeningu a kontroly pro všechny a také možnost přístupu ke zdravotnictví pro všechny pacientky. Každá žena musí mít možnost přístupu k všeobecným zdravotním službám a zejména ke screeningu a tak, aby se zavčas odhalily tyto případy a také, Eh, aby měla bezplatnou podporu při, při léčbě, aniž by se rozlišovala její sociální status, původ, eh, etnikum a tak dále. Ženy, které se léčí, léčí na rakovinu, zažívají eh, konkrétní potíže v práci, ve studiu nebo v rodinném životě a jsou to eh, tedy otázky reprodukčního zdraví, které jsou nesmírně důležité i během léčby. A rakovina je opravdu velice závažná eh, věc, je potřeba udělat hodně pro to, abychom zachraňovali co nejvíce život, životu a musíme k tomu spojovat naše síly v pozměňovacích návrzích. Zdůrazňuji, že je potřeba investovat do výzkumu všech typů rakoviny. Je nezbytné reagovat na příčiny eh, úmrtí na rakovinu v zemích eh, východní a střední Evropy. A vyzývám Evropskou komisi, aby se zaměřila na dopady a úmrtnost eh, úmrtí na rakovinu v děložního čípku a vaječníku. Je důležité informovat o eh, způsobu života, zlepšit kvalitu života a poskytovat podporu rodiny. Členské státy musí eh, ustavit určitá léčebná centra, která budou financována z Fondu soudržnosti. A máme tedy ambice dnes v Evropské unii a Evropa musí najít nejlepší způsob léčby rakoviny, je nutné, aby toto eh, mělo odpovídající zdroje a spočívalo na jasných pilířích. Děkuji. Děkuji. A nyní na jednu a půl minuty paní Žitňanská. Děkuji, paní předsedkyně. Na Slovensku ročně přibude 30 tisíc nových případů rakoviny i přesto, že jde o jednu z nemocí, která nejvíce zabíjí, v současnosti neznáme přesný počet pozitivně diagnostikovaných na Slovensku. Již několik let u nás neexistuje funkční národní onkologický registr. Tomuto, tento stav by měl skončit tento rok a sběr údajů by se měl konečně obnovit. Stejně tak po roce úsilí Mm, lékařů, eh, pacientských organizací. Konečně se spustil screening pro zachycení rakoviny eh, konečníků střeva, prsu a eh, děložního čípku. Rak, rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Bohužel mm, mnoho žen je diagnostikováno v pokročilém stádiu, tedy 300 žen umírá zbytečně ročně proto vítám zavedení screeningu, který bude eh, doporučovat ženám i eh, prověřená mamografická pracoviště, protože to je důležité, aby vyšetření bylo prováděno kompetentně, aby se i vyváže, vyvracel mýtus o škodlivosti mamografu. Mamograf to je jediná metoda, kdy je možné zachytit i včasné v stádium rakoviny prsu. Screening zabere několik minut, ale může zachránit život, eh, takže touto cestou chci apelovat na ženy, aby se nebály a absolvovali preventivní vyšetření. Děkuji. Děkuji a dvě a půl minuty má slovo paní Věring. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Eh, eh, naše politika musí vyřešit hodně problémů, aby se zlepšil žen, eh, život žen s touto chorobou. Ale je třeba začít s prevencí, to je první problém. Kvalita screeningu, to je třeba zharmonizovat po celé Evropě. A včasný screening u rizikových skupin může snížit počet pacientů dramatickým způsobem. A samozřejmě jakákoliv forma eh, rakoviny má dopad na kvalitu života. Takže je třeba, abychom bojovali mm, proti eh, těm mm, symptomům, jako je například eh, i mm, jako jsou deprese, jako jsou ztráty chuti k jídlu a podobně, takže je třeba bojovat i proti těmto vedlejším efektům. A já proto podporuji tuto iniciativu a prostřednictvím této iniciativy přijímáme eh, vlastně takový průřezový nebo široký přístup i přes hranice, kdy mm, si budeme vyměňovat názor, jak zlepšit život ženám s rakovinou. Rakovina má negativní dopad na mm, kariéru, pracovní kariéru ženy. A protože žena i dokonce může přijít o svou práci kvůli dlouhodobé absenci i po té, co přežije rakovinu, tak pořád to má eh, eh, určité mm, dopady, které přetrvávají po mm, vyléčení. Proto by mělo být možné třeba uzavřít i pojistné smlouvy, pojistit se a případně i třeba čerpat úvěry, hypotéky, jako kdyby člověk nebyl nemocný. A mm, i vzhledem k pokroku s prevencí a s léčbou. Proto chci podpořit eh, tu myšlenku, abychom měli hm, celoevropskou politiku boje proti rakovině. Děkuji, dvě minuty má slovo paní Valina. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že si nemůžeme dovolit zde v Evropské unii v 21. století, aby komerční zájmy velkých farmaceutických firm, eh, které obchodují se zdravím, tak aby to bylo objatováno eh, na úkor eh, zdraví a bdělosti nad zdravím občanů jak i říká ombudsmanka, jak i říká Evropská observatoř, je nemožné Eh, v podstatě eh, eh, a skrývat tedy tyto údaje, které se týkají sektoru zdravotnictví a farmaceutických firm. Například Eh, byly to ty defektní implantáty francouzské firmy. A pořád eh, v posledních letech se to kritizovalo, i až došlo k tomu skandálu. I přes ten skandál, tak pořád ještě další výrobci, výrobci vůbec neberou do úvahy nebezpečí silikonu a těchto implantátů. Takže příští týden opět se tím budeme zabírat ve výboru petičním. A to tež platí i pro léčbu je třeba, abychom měli silný zdravotní systém, který bude univerzální, veřejný, přístupný všem, kde mm, budou i adekvátní eh, typy léčby pro eh, podle pohlaví toho pacienta. A nemluvě o prevenci a mm, o léčbě a přístupnosti eh, této léčby a prevenci, jako je případ rakoviny prsu. Dále opatření ve veřejném zdraví. Musí být holistická opatření, takže, takže to ale všem nebude možné bez adekvátního financování. A také i pokud jde o kontrolu eh, těch eh, rizikových eh, různých sanitárních prostředků, mm, tomu se musíme více věnovat. A dále instituce i země musí i využívat strukturální fondy a použít veškeré finanční nástroje, které mají na evropské úrovni, aby se investovalo do vědy výzkumu a do specia- této eh, specializace eh, lékařského personálu. Děkuji. Revezi Děkuji, paní Revezi tady není, takže přejdeme k eh, paní Kozlovské Rajevič. Na jednu minutu, prosím. Eh, děkuji. Eh, pane komisaři, dámy a pánové, civilizační choroby, včetně rakoviny, jsou důsledkem znečištění životního prostředí, průmyslové produkce potravin, eh, cirogenních materiálů, které vedou k rakovině. Vedle lékařské pomoci potřebujeme Eh, jednat. Jsem ráda, že o té zprávě mluvíme. Jsem ráda, že jsou tady konkrétní návrhy prevence eh, a léčby rakoviny. A jsem ráda, že slyším od Evropské komise, že rezoluci Evropská strategie je doporučena a je částečně implementována. Potřebujeme tuto strategii, potřebujeme společná řešení, společné financování, přístup k nejlepším možným standardům, tak aby každá žena v Evropě bez ohledu na to, zda je na západě nebo na východě, aby měla stejnou šanci, že bude vyléčena, pokud dostane rakovinu. Děkuji. Děkuji paní Višněvská na minutu. Paní eh, předsedkyně, dámy a pánové, eh, Každý třetí Evropan dostane za svého života rakovinu a každý rok v EU více než milion lidí zemře na rakovinu. To je asi 26 všech úmrtí. Hlavní důvod, rak, příčina rakoviny, hlavní formy rakoviny, kterým trpí, kterými trpí ženy, je eh, rakovina prsu, dělohy a eh, rakovina a prsu mezi ženami je nejběžnější vede k úmrtím. Chci připomenout evropskou strategii boje proti rakovinu. Je, je velice nutná a potřebná. Bohužel jsou rozdíly mezi standardy, diagnózami ve střední a východní Evropě a standardy v západní Evropě. Měli bychom jednat e, s cílem e, eliminovat tyto

Děkuji, pan Zamedemech na jednu minutu. Paní předsedkyně, jak jsme slyšeli v této diskusi, tak hovoříme o něčem, co je velice závažné. A to na Maltě například máme 2000 nových případů rakoviny, každý rok 900 lidí. 350 z těchto případů je rakovina prsu. Máme poměrně dobré procento eh, kontroly, 78%, což je vyšší než evropský průměr a to ukazuje účinky screeningu na populaci. Nicméně v Evropě musíme také pracovat na, eh, určit, na vyšším procentu. I když máme více screeningu, tak ne všichni potom jsou, eh, skutečně mají přístup k léčbě zástupci nevládních organizací také eh, se zasazují. Potřebujeme také efektivnější zdravotnictví a přidělování vhodných eh, odpovídajících prostředků i do výzkumu a vývoje. Také potřebujeme lepší kvalitu života a lepší výživu. Děkuji. Mám sedm žádostí v Catch the Eye. Je to velice obtížná a složitá rozprava, takže vezmeme všechny eh, řečníky. Paní Záborská na jednu minutu. Dodržujte prosím všichni řečníky vesnický čas. Stejně jako paní Ajuto, i já jsem přesvědčená, že v boji s rakovinou máme v Evropské unii ještě stále rezervy. Včasný screening rakovinových onemocnění, cenově dostupná účinná léčba, šíření vědecky podložených informací o životních životním stylu a faktorech, které mohou pomoci při prevenci rakoviny a pomoc rodinám nemocných rakovinou. To všechno se musí stát evropským standardem, který bude dodržovaný ve všech členských státech. Dnes bohužel to ještě není všude samozřejmost. Mezi střední a východní Evropou a zbytkem Evropy jsou stále rozdíly v v míře výskytu a umrtnosti nejen na rakovinu vaječníků a děložního čípku, ale i jiných forem rakoviny a to nesmíme tolerovat. Ale nesmíme také zapomínat ani na to, že rakovina je nemoc, která si nevybírá svoje oběti podle pohlaví. Proto podpořím návrh usnesení a i pozměňující návrhy paní Petyr. Děkuji. Děkuji paní Vort na jednu minutu. 1 únoru, února byl dej boje proti rakovině a byla to také eh, taková příležitost pro uvědomění si informování o rakovině. Jakožto poslankyně Evropského parlamentu je moje odpovědnost eh, zasazovat se o to, kde Evropa může dělat něco více pro boj proti rakovině a pomoc obětem. Mnoho žen eh, trpí nemocí spojených s průmyslovým znečištěním, s průmyslovým způsobem života tak ženy jsou často eh, vystaveny různým karcenogenním látkám v průmyslu i v kosmetickém průmyslu a zvyšuje se tedy počet eh, případů rakoviny. Politikové v celé Evropě by měli dělat více pro to, abychom eh, předcházeli výskytu rakoviny. Musíme mít odpovídající ochranu před látkami a podmínkami, které přispívají k výskytu rakovině. Ženy by neměly být vystaveny rakovině eh, nebo riziku rakoviny kvůli práci, kterou vykonávají. Děkuji, pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Ehm, rakovina je rozšířená mezi muži i ženami. 26 umrtí způsobuje rakovina žen, jak je zjevné z dnešní diskuse a z výzkumu. Rakovina je Především rakovina prsu, je to především rakovina prsu a děložního čípku a mm, samozřejmě můžeme dělat prevenci a na to bychom se měli zaměřovat, tedy screening žen, ehm, přístup k, k dostupné levné zdravotní péči, a další krok je psychologická podpora, protože um, lékařské zákroky, především v případě rakoviny prsu, mohou pomoci ženám přiži- přežít, ale stejně budou potřebovat podporu. Obrigada, presidenta. O cancro, a doença que não diferença. Děkuji, do rakovina je nemoc, která nerozlišuje. Týká se všech žen v Evropě a jejich utrpení může být ehm, fyzické i psychické. Je to je obrovské. Tyto ženy, mnoha z nich v našich rodinách, si zaslouží naši podporu. Ženy, které mají rakovinu, by měly dostat eh, všeobecný přístup k lékařské péči zdarma, která by se neměla seškrtávat v rámci austerity. Ehm, včasná diagnóza, léčba, podpora, rehabilitace. Také eh, je možné podporovat evropskými fondy. Včasná diagnóza je zásadní. Mamografy, papilomavirus, protože to nakazí vlastně dělohu zasáhne dělohu. Je to velmi závažné a vyžaduje to zvláštní pozornost. Pan Polčák. Já bych chtěl ocenit vystoupení pana komisaře a je jasné, že celá naše diskuze se vede tématem, jaké rezervy má v tomto tíživém tématu eh,

není všechno to vyšetření pokryto pojištěním a mm, proto často umírají na rakovinu a nejde na včasný mm, screening a znamená to proto umrtnost. Rakovina má velký dopad na <clears throat> psychiku ženy, na její plodnost a tedy je nutné, abychom měli výzkumný program v EU a abychom jasně i se na to podívali z pohledu pohlaví na tuto nemoc a je třeba, aby Evropská komise se eh, zabývala tímto tématem, tedy rakoviny a žen v Evropské unii, to znamená screening, včasný screening, eh, eh, léčba a potom reparace škod. Děkuji paní Švica. Děkuji, to je velice závažné téma. I v tak pozdní hodině eh, skutečně tady eh, je třeba si uvědomit, že to je úplná epidemie, nejenom v EU, ale na celém světě. Statistiky jsou skutečně omračující a naše eh, frakce mm, e, e, vítá to, že bychom měli i Eh, podporovat asociace, eh, která bojuje proti rakovině. Víme, že pan Petrle je v tom velice aktivní a určitě třeba bychom měli evropské řešení. Již nelze akceptovat ani ten rozpor, tu propast mezi východními a západními státy EU. Je to přece jedna válka, stejná válka za rovnost přístupu k léčbě. A um, je třeba, aby všichni měli přístup ke stejné inteligentní léčbě. Děkuji a paní komisař, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl tuto rozpravu a Jste, ale jste, eh, je to i otázka eh, různých zdravotnických prostředků, o kterých jsme mluvili. Teď máme směrnici <clears throat> o zdravotnických prostředcích, teď máme i eh, předpisy, které se týkají léčby mm, a prevence a musíme jít ale dále, to znamená regulovat toto více. Ale vše se týká transparentnosti, to je pravda, ale my zde hodně hovoříme třeba o tématech s tím spojených jako bezpečnost na e, pracovišti, endokrinní diskruptory, boj proti kouření e, a mm, hovoříme o možnosti i e, striktně regulovat pesticidy. Už jsme udělali za těch čtyři a půl roku hodně práce a děkuji za vaši spolupráci. V obla... To je přece prevence rakoviny, toto všechno. To je ta naše komplexní reakce a máme rámcový program výzkumu vědy, kde jsme investovali 2,8 miliard euro od roku 2007 právě na prevenci především byly věnovány. A, takže vidíte, jdeme vpřed. 480 milionů jsme za posledních 10 let věnovali právě konkrétně na rakovinu žen, především rakovinu prsu a rakovinu reprodukčních orgánů. Potom i mm, otázka eh, mm, eh, mm, pen, penzí, to znamená, i eh, bychom minulý týden doporučili, abychom vytvořili takový systém podpory, finanční podpory těm, kteří trpí. A dále chci zdůraznit, že E, léčba rakoviny se netýká pouze tématu přežití. Ne, je třeba zajistit i reintegraci na trh práce nebo do školy případně, protože e, a to musí být co nejhladší e, způsob, tedy musíme pracovat se zaměstnavateli, s odbory a i třeba je třeba, aby o tom jednalo se v radě, ale to se jednalo. Pamatujete si určitě, že v roce se o tom eh, v roce 2008 o tom jednala rada a je třeba, abychom teď, aby politici ukázali politickou vůli, že chtějí udělat více. Děkuji. You, Děkuji, pane komisaři. Nyní uzavírám tuto rozpravu. Máme zde návrh usnesení, které a hlasovat budeme zítra o něm. Děkuji. A nyní zde máme společnou rozpravu. Dojde k výměně komisařů, než se pustíme do tohoto tématu. So the joint... Takže tato společná rozprava se týká práva intersexuálních osob. Máme zde otázku na komisi a na radu týkající se práv intersexuálních osob z výboru pro spravedl- občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, potom také o budoucnost LGBT a seznam opatření. To je několik frakcí eh, v parlamentu. Nyní tedy otevírám rozpravu, dávám slovo jednomu z autorů toho těchto společných otázek, pan Claude Moraes na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Nyní se dostáváme k otázce diskriminace eh, skupiny LGBT. A toto je velice důležité téma, které je zařazeno na program takto pozdě. A vidím, vím, že toto téma leží na srdci hodně lidem v tomto parlamentu. ale je škoda, že to bylo zařazeno tak pozdě na program. Zejména bych se chtěl zaměřit na jeden aspekt boje proti diskriminaci eh, LGBT. Je to poprvé, kdy se diskutuje o tomto aspektu v tomto parlamentu, diskutovalo se o tom v rámci OSN, Rady Evropy, ale je to poprvé, kdy tato diskriminace intersexuálních osob a LGBT, se, kdy se o tom diskutuje zde v Evropském parlamentu a já si myslím, že to je významné a vypovídající. Abych se zaměřil na tu otázku k ústnímu zodpovězení a usnesení, je to tedy velmi důležité téma. Týká se to dodržování hodnot, Eh, Evropské unie, jak se vlastně jedná s určitými skupinami, které jsou možná obzvláště zraditelné, nejen v Evropské unii, ale tedy na celém světě a to je velice důležité. Porušování lidských práv, vůči této komunitě je poměrně významné a to je o tom, o čem bychom měli také diskutovat. Intersexuální osoby jsou často vystavovány případům násilí, diskriminací, porušování lidských práv, protože vlastně eh, se také pod, jsou podrobovány eh, chirurgickým zákonům, léčbám. Za, za druhé, určitým způsobem jsou tyto skupiny někdy stigmatizovány, jsou vystavovány určitému obtěžování, diskriminaci. Je potřeba, aby měli eh, také přístup, rovný přístup ke spravedlnosti, aby byla legální ochrana proti této diskriminaci, aby došlo k zákonnému uznání intersexuálních osob. Dnes tedy bychom se měli ujistit o tom, že eh, nedoj, nebude docházet, že dojde ke k normalizaci eh, situace a zacházení s těmito lidmi. Víme, že v některých členských státech bylo dosaženo pokroku, ale v mnoha členských státech je ten pokrok nedostat, nedostatečný. A jsou, čelíme tam případům násilí, eh, obtěžování také například co se týká registrace a eh, tady těchto osob, to by mělo být všechno zjednodušeno. Klíčové otázky, které klademe komisi, jsou velmi důležité už skoro. Komise se tedy, komisařka řekla, že bude tedy eh, zavázána k plnění, ale stále nemáme horizontální eh, směrnici, která by řešila Eh, tady tuto problematiku. Takže otázka zní, co můžeme udělat pro to, aby tato antidiskriminační směrnice tedy vyšla, vešla v platnost. Konkrétně, co se týká intersexuálních osob, jak, eh, co můžeme dělat, abychom zajistili, aby vlastně nebyly tyto osoby vystavovány eh, útokům, diskriminaci, Ehm, například jen Malta, Portugalsko, naši země eh, uznali výslovně eh, tyto sexuální vlastnosti, aby nečelili tedy nenávistným útokům. Je to neakceptovatelné, aby tyto lidé byli kvůli Zařadili jsme proto tuto otázku dnes na program a já opakuji, že to je v celé Evropské unii musíme dbát na to, aby tyto nejzranitelnější skupiny ve společnosti nebyly vystavovány diskriminaci, aby byly dodržovány standardy boje proti diskriminaci. A proto tedy předkládáme tuto otázku k ústnímu zodpovězení a tento návrh usnesení dnes. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Kora Sebelt na tři a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení e, spoluautoři LGBTI, co je toto I? Intersex osoby, nikoli ideologie. Za tou, tímto e, písmenem jsou lidé, kteří trpí diskriminací, násilím od dětství. Já jsem autorkou e, první rezoluce PP o lidských právech intersex osob, to je to zapomenuté písmeno. Děti jsou předmětem lékařské péče, um, chirurgických zákroků bez informovaného souhlasu. Co když by to bylo vaše dítě? Paní předsedkyně, v této době populismu na obou stranách Atlantiku je agenda lidských práv terčem útoku. Vidíme Eh, normalizaci sexistické homofobní retoriky komunita LGBTI se stala snadným cílem extrémní pravice. Diskriminace na základě sexuální eh, orientace by neměla mít místo v moderní společnosti. Já souhlasím s vámi, pane Moráes, vážný kolego, antidiskriminační směrnice by měla mm, se posunout dál. Je neakceptovatelné, že je již léta blokována v radě. Často jsou lidé LGBTI eh, oběťmi um, homofobie, nenávistných projevů, stereotypů, stigmatizace ve škole nebo online. Evropská unie musí uh, být zástupcem otevřené společnosti, respektovat lidských práv globálně, hodnoty tolerance, rovnosti, diverzity. Legislativa, včetně přístupu ke spravedlnosti, je nutným krokem, ale nestačí Musíme spojit cíly, abychom změnili retoriku a naše přístupy. Na společnou rezolucí bychom měli e, zajistit budoucnost e, dalších opatření LGBTI. Vyzýváme vás, paní komisařko, a komisi, abyste přijali jasnou strategii, akční plán, abychom propagovali a chránili LGBTI osoby v EU i jinde. Práva LGBTI jsou lidská práva. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji na dvě minuty paní Bjork. Osoby LGBTI trpí diskriminací, eh, nená, projevy nenávistní hrozby. LGBTI a jejich rodiny um, trans osoby, intersex osoby jsou předmětem eh, invazivních chirurgických zákroků i formami poškozování. Lidé jsou i zavíráni. A to je rok 2019. Došlo k nějakému pokroku, eh, ale v jiných zemích to jde opačným směrem. Lidé, kteří se organizují, jsou před terčem útoku LGBT osoby jsou považovány za úchylky a jsou, jsou nežádoucí. Musíme eh, hledat eh, lepší budoucnost, solidaritu eh, s tímto hnutím, postiženými, projevit humanitu, stát s nimi po, po boku. My žádáme více politických akcí. Politici se ani neschodnou na drobných ústupcích, aby to bylo černé na bílém z důvodu Orbána a dalších. Chceme se posunout dál. My žádáme komplexní strategii pro eh, práva LGBTI proti diskriminaci, nové diskriminaci nebo antidiskriminační legislativy. Chceme zabránit zločinům z nenávisti, nenávisti vůči LGBTI. Musíme je podpořit. Děti v Evropě i e, duhové rodiny. Ehm, já, my nezmizíme, já se chci vrátit po volbách květnu a pak e, budeme muset politicky jednat. Musíme se dostat dál. Naše těla, naše životy, naše sny, naše požadavky. To není jenom realita, to jsou příležitosti pro všechny, kdo chtějí prolomit staromódní představy o pohlaví a lidé mají různá těla. E, vezmeme, využijeme této šance a posuňme se dál. Dvě minuty, pan Vioty. Paní komisařko, já bych chtěl říci na začátku to, že e, tyto dvě otázky k ústnímu zodpovězení, které e, v podstatě kon, skončí naši činnost v tomto, během tohoto funkčního období, tak to je vlastně i e, to je plod práce a intenzivní činnosti naší mm, meziskupiny pro LGBTI. Zde jde o to, aby parlament e, apeloval na komisi, aby garantovala, že i mm, práva LGBTI budou prioritou pro program e, do roku 2020 4. Proto je třeba mít i strategii follow-up, kdy, která by měla pomoci dále zlepšit ochranu eh, osob z, z této komunity LGBTI a propagovat jejich rovnost. Dnes eh, tato Eh, práva nejsou chráněna všude stejně. Bohužel Evropská unie nemá globální ochranu proti diskriminaci na základě pohlaví, na základě sexuálních charakteristik. Zde to zatím není uznáno ve všech členských státech, dokonce i někde eh, zde se používá sterilizace, která je eh, tam mm, tedy mm, nařizována v různých případech, třeba kvůli duševnímu zdraví a podobně. I eh, často i se hovoří o takzvané sexuální normalizaci, které jsou podrobeny i děti. Takže zde je třeba, abychom v Evropské unii měli společný základ těchto norem a jenom chci ještě zopakovat, že e, zde je třeba tedy chránit intersexuální osoby a vlastně ale i všechny občany pro, m, proti diskriminaci. Zde my máme sice směrnici, horizontální směrnici proti diskriminaci, ale ta se zablokovala a tudíž nem, jsme zatím nereagovali ani